Mes chers collègues, bonjour. Vim van de Kamp, bonjour. Takže začneme. Alors. Hello. <laughs> L'ordre du jour. Takže můžeme si odsouhlasit s program jednání. Nikdo nemáte žádnou námitku proti programu jednání. Výborně. Takže sdělení předsedy. Žádná sdělení na dnešní den nemám, takže přejdeme rovnou k hlasování. Podíváme se, jestli máme kvorum. Uděláme si test hlasovacího zařízení. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všechno je v pořádku, takže můžeme přistoupit k hlasování. Je to zpráva Base Eckhouta podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů. Takže se do toho pustíme. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Hm, chcete to ověřit? Dobře, ověříme, tak prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování tak vidíte, pro je 19, takže vážení kolegové, ten kompromis je schválen. Tak. Já budu hlasovat jako zbytek mojí frakce, nemám totiž sebou hlasovací kartu. A vy tedy jste hlasovala pro nebo proti? Každopádně to prošlo, budeme pokračovat dál. Teď doplnění ke kompromisu 7. Kdo je pro? Pan Vin van de Kampen, eh, co se děje? Právě teď jsme začali, teprve jsme začali, kolegové. My teď hlasujeme o doplnění ke kompromisu 7. Tak je to jasné, výborně, děkuji Viktore. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to nebylo schváleno a raději to věříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování tak nakonec to tedy opravdu nebylo přijato o jeden jediný hlas. Takže pokračujeme dále. Já chci říct, že jsem hlasoval, ale nebylo to zaznamenáno. Pane Taylore, Taylore, Pane Taylore, I kdybyste byl býval, hlasoval eh, pro, tak stejně by to bylo 18-18, tudíž by to bylo zamítnuto. Výsledek hlasování by se stejně nezměnil. Takže, vážení kolegové, po devíti minutách eh, zahájené schůze jsme teprve na začátku. Jsou tady určitá pravidla, Chcete to tedy odhlasovat ještě jednou? Myslím, že to bude stejný výsledek. Dobře, když si přejete, můžeme to zopakovat. Hlasujeme o tom stejném doplnění ke kompromisu číslo 7. Ještě jednou, prosím. plus. Ah, Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Monsieur Michele. No, Pane Michele. C'est pas possible que tout le monde dise que ça marche. Là. To není možné, abyste všichni říkali, že vám nefunguje to zařízení. Já věřím, že teď už to funguje dobře. Takže končím hlasování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 Vzhledem k tomu, že jsem už uzavřela hlasování, tak je hlasování uzavřeno. Eh, eh, eh. On va pas commencer à dire qui était là, qui était... Takže jakmile je hlasování jednou uzavřeno, tak je zkrátka uzavřeno. On continue. Budeme pokračovat. My víme, pane Vindekampe, že jste hlasoval pro, to je v pořádku. Tak, teď článek 102, respektive návrh 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? to Nyní 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? to. Kompromis 6, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 110, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno schváleno. Nyní návrh 117, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Původní text je schválen. Hm, takže jdeme dále. Návrh 124, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 125, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní 119 a 126, kdo, unblock, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nebylo to úplně jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 19 k 19 hlasům, takže zamítnuto. Nyní pokračujeme dál. Návrh 127, kdo je pro? Proti? A Zdržel se někdo? Zamítnuto. 128, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 129, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? 129 je zamítnuta. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? schváleno. Kompromis 3A, kdo je pro? Pro, pro 3A. Proti? Zdržel se někdo? Není to jasné, takže to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím, o kompromisu 3A. Končím hlasování. Kompromis 3A byl zamítnut. Nyní kompromis 3B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Chcete ověřit i tento návrh? Myslím, že to bylo schváleno, ale můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Je to 20 k 19 hlasům, takže schváleno. Pokračujeme dále. Kompromis 4. Paní Ajuso? Omlouvám se, ale nehla, eh, nefunguje hlasovací karta. Budu, budu hlasovat eh, zvednutím ruky. Je to možné? Říká paní poslankyně. A jak jste hlasovala u kompromisu toho posledního? Já jsem hlasovala pro. Dobře, takže 3b je schváleno, je přijato. Možná byste se mohla přesednout, paní Ajuto, na jiné místo. Kompromis 4, eh, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 146, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 147, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat dále. Budeme hlasovat blok o následujících návrzích. Až do návrhu 154. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Není to jasné, takže si to odhlasujeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrhy byly zamítnuty. Půjdeme dál. 154. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 155. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? 155 je zamítnuta. 156, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 157, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 158, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 160. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 161. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 162. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 163. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto 164. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto 165. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Nebylo to jasné takže budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat, prosím, o 165C. Zelení za vás hlasuje o jednoho poslance více. Teď už je to v pořádku, takže končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 166, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 166 byla zamítnuta. Půjdeme dále. Máme tady 192. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 195, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 198, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Nebylo to jasné, takže hlasujeme elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 198, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Opět eh, to bylo hodně těsné, takže to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 199. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 200. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 201, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 202, kdo je pro? Nebo chcete ověřit? Dobře, ověříme ještě ten předchozí návrh 201 elektronicky. Končím hlasování. A návrh 201 eh, byl zamítnut. Nyní návrh 202. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 203. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ale ověříme to. Elektronicky můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 203 byla zamítnuta. Teď je návrh 208. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete ověřit? Ověříme elektronicky. Tak můžete hlasovat o 208. Je ferme le vote. Končím hlasování. 208 odpadá. 209, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 210, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 211, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 211 zamítnuto. 30, 30, 33, kdo je pro? Kdo, se zdrž, eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, ověříme to. Zahajuji hlasování o návrhu 33. Končím hlasování. 33 byla schválena. 34, 35, 36 bloků. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 39, pardon, 38. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 38. zamítnuta, ale ještě to tady ověříme. Ověřujeme 38. Končím hlasování. 19 plus 20 eh, proti, takže to nebylo. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 40 zamítnuto. Chcete ověřit 40? Dobře, zahajuji hlasování o 40. Končím hlasování. to. 41. Kdo je pro? Proti? Drželi se? 42. Kdo je pro? Proti? Drželi se? 42. Zamítnutá. Chcete ověřit 42? Dobře, ověříme 42. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o 42. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže pokud pokračujeme. 43. <clears throat> Kdo je pro? Proti? Drželi se? Já se obávám, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. Ověřujeme 43. Končím hlasování. 43 je zamítnutá. 44. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Drželi se? 44 je přijata. 45. Kdo je pro? Proti? Drželi se? 45 je přijata. 46. Zahajuji hlasování. Bude to asi jednodušší, myslím. Končím hlasování. 46 je schválená. Hmm. <clears throat> 53. Kdo je pro? Proti? Drželi se? 53 je schválena. 54, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme to. Ověřujeme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pokračujeme. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 56 je zamítnutá. Chcete ověřit 56 paní Grapíny? Máte na to právo? Dobře, zahajuji hlasování o 56 Končím hlasování. 56 je zamítnuta. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně jasné. Zahajuji hlasování o 57. Končím hlasování. Je, při, je to přijato. 57. je přijata. 58. Kdo je pro? Proti? Drželi se? 58 je zamítnuta. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Domnívám se, že je to zamítnuto, ale ještě chcete ověřit, takže hlasujeme elektronicky o tomto bodu. Končím hlasování. je to zamítnuto velkou částí poslanců. Tak paní Grapiny, radši mi úplně nedověřujte. 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 61 je schváleno. Paní Vin, eh, dobře, hlasujeme ještě jednou elektronicky o 61 na žádost. Končím hlasování. Takže 61 je přijata, takže jste, jste mi mohli dověřovat, prosím dověřujte mi. 62, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63, kdo je pro? Ne, ne, ne, 64, 64. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 64 je schválena. 65, kdo je pro, hm, proti, drželi se. 65 je schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, drželi se. Já to raději ověřím. Zahajuji hlasování o dvojce, pozměňovací návrh číslo 2. Končím hlasování. Hmm, takže je to zamítnuto, dvojka je zamítnuta. 66, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 66 je schválena. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Paní Grapiny, chcete to ověřit? Nikoli, takže můžeme pokračovat. 69. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zahajuji hlasování o 70. Končím hlasování. 70 je z, zamítnuto. 71, kde je pro? Proti? Drželi se? 71 je schváleno. 72, kdo je pro? Proti? Drželi se? 72 je schváleno. 73, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Chcete ověřit? Ověřujeme 73, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže pozměňovací návrh 73 je přijat. Pokračujeme. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 74 je přijata. 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 75 je zamítnuta. Pozměňovací návrh 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 76 je přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo? 77 je přijata. 78, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? 78 je přijato. 79, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 79 je přijato. A teď 3. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se? Pozměňovací návrh číslo 3 je zamítnut. Chcete to ověřit? Ověřujeme, zahajuji hlasování o návrhu číslo 3. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 3 je zamítnut. 81, kdo je pro? Proti? Drželi se? 81 je schváleno. <clears throat> 80, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 4, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se. 83 je přijato. 84, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 84 je zamítnut. 85, kdo je pro? Proti? Drželi se? 85 je přijat. 5, kdo je pro? Proti? Drželi se? Pětka je zamítnutá. 86, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 86 je zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 86. Končím hlasování. Je to opravdu zamítnuto. 87. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Proti? Není to úplně jasné. Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 88 je schválen. Os, 6, eh, číslo 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Šestka je zamítnutá. 89. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 89 je přijata. 90. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Drželi se. 91 je zamítnutá. 92. Kdo je pro? Proti? Drželi se. 92 je přijata. 93. Kdo je pro? Proti? Drželi se. 93 je přijata. 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? 94 je přijata. 95, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To není jasné. Ověřujeme pozměňovací návrh 95 elektronicky. Končím hlasování. Je to přijato, respektive zamítnuto, opravuje se paní předsedající, takže 95 je zamítnuta. 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 96 je přijata. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, 97 je přijata. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, Pozměňovací návrh 7 je zamítnut. 98 pro, proti, drželi se. 98 je zamítnutá. 8, kdo je pro? Proti, drželi se. Osmička je zamítnutá. <clears throat> Dotaz z pléna. další hlasování pro kompromis 7. Tam byl poslanec, který zde není, mělo to být klíčové hlasování. Takže buď budeme hlasovat e, znovu o tom e, dodatečném kompromisu 7, nebo tedy musíme nějakým způsobem jinak vyjádřit e, názor na ten bod, na ten kompromis. Dobře, takže zkusíme se, poprosím vás o klid. Paní Anderson, mohla byste specifikovat, jak je přesně to ustanovení jednacího řádu, když ten člověk zde není, zda ten jeho hlas by se měl připočítat nebo ne, jak to je? No ano, tak jsou tam jsou zde vlastně dva problémy nebo dvě věci. Když předseda řekne, že hlasování je ukončeno, tak je zkrátka ukončeno. To je pravidlo jednacího řádu. Prosím, ještě někdo se hlásí? Já se omlouvám, paní předsedající, ale dokonce i v plénu vždycky se pan předseda ještě eh, ptá, zda už všichni hlasovali, než to hlasování ukončí. Ano, ano, paní předsedkyně. Takže i, i vy se většinou ptáte, hlasovali všichni? Já si myslím, že to je takový, taková dobrá osvědčená praxe, protože mohou existovat různé důvody. Někdo třeba zapomněl nebo špatně stiskl to tlačítko, nebo někdo zkrátka jak si nestihl odhlasovat. Takže já si myslím, že by bylo dobré, kdybyste se ptala vždycky před ukončením hlasování, zda všichni hlasovali. No, já o tom teď nechci zahajovat debatu, ale ještě dám slovo na jednu minutu. Já nechci, abychom byli pozadu s tím svým úkolem. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl všem připomenout, že už to vlastně bylo druhé hlasování, už jsme to opakovali a bylo jasně řečeno, hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno a když se předsedkyně rozhodla, teprve poté, když jste řekla výsledek, tak paní Papardela přišla, neměla kartu, nebo tam tu kartu nestihla vložit, Eh, tak samozřejmě to můžeme opakovat eh, třikrát nebo čtyřikrát, pokaždé, když někdo další přijde ještě pozdě do sálu. Myslím, že hlasování proběhlo dvakrát, takže pokud se někdo nedokázal odhlasovat ani po druhé, mm, já si myslím, že jste byla dostatečně zvořila pro všechny, že, že to bylo dostatečné. A vy jste opravdu řekla, hlasování bylo ukončeno, takže pokud do té doby ta kartička tam nebyla vložena, tak já si myslím, že eh, to je naprosto jasné, že takto postupujeme. Děkuji, pane Telečko. Ještě pan Tendrin, máte slovo? A pak ještě paní Christia. Děkuji za slovo. Eh, přece pro dospělého nemůže být tak těžké přečíst si pořad jednání. V 9 hodin má eh, začínat hlasování, takže Každý má zde být v 9 hodin. Já si myslím, že mm, zkrátka musíte, být, musíte přijít včas, a ne, nebo zkrátka nemůžete hlasovat. Je to lehké pravidlo i pro děti. Já chci říci, že já jsem, ale mm, já mám právo přijít pozdě. A asi víte, kdo mě znáte, tak víte proč. Paní Foster. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si myslím, že už jsem zde asi nejdéle sloužící členka tohoto výboru. Jsem zde od roku 99. Myslím si, že ta pravidla se snad nezměnila od té doby a ta pravidla jsou poměrně jasná. My jsme se sem, my, my vždycky všichni pospícháme, nahrneme se sem Eh, často mm, někdy se také stává to, že eh, to hlasování nestihneme, ale je pravda, zkrátka musíte být zde v místnosti, musíte sedět na svém místě a musíte být připraveni hlasovat, když je to, to hlasování v programu. Já bych ještě chtěla říct si něco, to, co říkal pan Pavel Telička. Už je to vlastně po třetí, už jsme se tím um, zabývali. Hlasovali jsme, pak jsme to ještě ověřovali a pak ještě někteří lidé přišli pozdě. Já si opravdu myslím, paní předsedkyně, že jste dala všem k dispozici dostatek času. Já si myslím, že to hlasování se musí počítat. A myslím si, že spíše by se všichni poslanci měli snažit, aby se dostali do jednacího sálu včas, než, začne, než je zahájeno hlasování. Děkuji, paní Foster, ještě paní Kilonen. Chcete se také uh, přihlásit o slovo? Chtěla jste něco říci? Ne, ne, ne, ne, ne. Paní Kilnen eh, se nehlásila o slovo. Já jsem jenom tady něco dělala, nějaké gesto. Dobře, takže zkrátka, když předsedkyně řekne, že hlasování je ukončeno, tak je zkrátka ukončeno. Takže teď budeme hlasovat o celé zprávě, bude to závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva je zamítnuta velkou většinou. Takže bylo to stanovisko pro výbor Envy a pro výbor ITRE. Dobře, takže budeme pokračovat. Takže Čekají nás další body programu. sortez en silence parce que nos travaux continuent. Takže prosím, uh, um, potichu budeme pokračovat, budeme pokračovat, milí kolegové. Jestli chcete, chcete bavit, tak tamhle jsou dveře. Allez, nous continuons. Takže uh, pokračujeme potražujeme k evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů. A naším zpravodajem je eh, pan Ulieli. Já se omlouvám. A eh, jestli se chcete bavit, tak eh, jděte ven. Děkuji. Takže pokračujeme. K této zprávě eh, dám eh, slovo našemu zpravodaji a potom eh, stínovým zpravodajům. Pane Ujej, máte slovo. Děkuji si, pane asszony, köszöntöm a bizottságot. Děkuji mnohokrát, pane, paní předsedkyně. Eh, vážení kolegové, eh, já bych zde rád eh, přivítal odborníky a zástupce odborných organizací, které si přišli vyslechnout první rozpravu k této zprávě a také vítám skupinu návštěvníků z Maďarska. Je mi velkou ctí, že jsou tady, že se tady o nás zajímají. Mám tady skupinu studentů a důchodců z důchodcovského sněmu. Tohle nedělejte, protože eh, paní předsedkyně eh, nás eh, tady vyplísní, pokud budete tleskat. A teď si připněte pásy, protože budeme hovořit o budoucnosti, která se stále zrychluje a jsem si jistý, že to úplně změní naši dopravní kulturu, naše vozidla a všechno tady v Evropě. My tady na výboru toto téma řešíme už přes 10 let. To znamená, jak řešit inteligentní eh, spolupracující eh, dopravní systémy a jak je zapojit do každodenního života občanů. Jistě jste viděli eh, film, kdy řidič sedí v autě se pasažéry, stisknou knoflík, opřou se eh, a, a do sedadla a, a auto je zaveze do restaurace nebo domů nebo do práce. Před několika lety tohle bylo science fiction, ale nebylo to daleko od reality, ale mm, teď moje zpráva předestírá určitý základ pro implementaci eh, systému tak, abychom eh, se mohli eh, zamyslet, abychom mohli žít eh, ve světě inteligentních spolupracujících automobilů. V minulosti moji kolegové velice aktivně vedli konzultace. Děkuji kolegovi Altilovi Benedekovi, který se v tom aktivo- a, a aktivně angažoval více než 60 různých aktérů ze Spojených států, Číny, Izraele, z Berlína a odinut z jiných zemí. Eh, se do toho zapojilo Spousta odborníků a organizací eh, přispělo k hm, obrazu v budoucnosti. Dnes eh, zde hovoříme o systému, ve kterém vozidla spolu neustále komunikují. A tohle by mohlo být ve prospěch naší bezpečnosti. Tisíce lidí přicházejí o život kvůli dopravním nehodám, takže bezpečnost je na prvním místě. Za druhé jde o to, abychom ulevili naší dopravě. Ne za eh, jedno nebo dvě desetiletí a za rok, dva budeme mít úplně eh, jiná auta na silnicích, jiná vozidla, která spolu navzájem budou komunikovat, budou komunikovat eh, s zařízeními umístěnými na vozovce a také s dopravními eh, centry 24 hodin eh, denně, až eh, někam pojedou. Co to znamená? Můžeme se vyhnout mnoha lidským chybám a můžeme přihlížet k meteorologické situaci. Pokud dojde k nehodě, systém může okamžitě poslat informace o přesné místě nehody, eh, zdravotnické záchranné služby a dalším eh, složkám. Eh, pokud dojde k poruše, opraváři mohou dojet okamžitě na místo téměř, čili tohle je taková revoluce. Rád bych nicméně signalizoval, že Evropa zaostává. Evropská unie jedno, ať se díváte na tu nebo tu na instituci nebo na, instituce nebo na technický rozvoj, tak prostě zaostáváme za Čínou a za USA. Rádi bychom zavedli takovýto systém v Evropě velice rychle, ale jak by to bylo možné, když víme, že dokonce mezi našimi členskými státy jsou tady obrovské e, rozdíly v e, rozvoji. Podívejte se u nás v Maďarsku. Samozřejmě nejde eh, srovnávat, dejme tomu, eh, vnitřní město Budapešti a tamní eh, úroveň rozvoje s obcí 250 km od tamtud. Takže uvnitř členských států jsou velké rozdíly a, a tak to je všude. Vážení kolegové, tohle je velice žhavé téma velice aktuální. Praktice, vši, prakticky všichni hm, hráči jsou aktivní výrobci e, automobilů i další. Brzy se musíme rozhodnout, kterým směrem se e, dáme. Já bych rád poděkoval e, Evropské komisi za práci, protože nám byla vždycky k dispozici a já hm, jako zástupce našeho výboru, který odpovídám za tuto věc, jsem dostal velkou podporu od Rigi Move z Libe, Envy a Imco. a, a kolegové, kteří tam pracují, také eh, se zaslouží eh, v mé díky. Byly tady dvě expertní skupiny, platforma ITS byla jedna z nich a jejich zpráva byla velice důležitá. A tohle schrnuje práci osmi eh, odborných skupin. A týká se to konektivity, elektrifikace a automatizace. Potom tady máme několik dalších iniciativ a rozvojových eh, programů, eh, které eh, probíhají paralelně. Co musíme udělat? Musíme sjednotit ten průmysl telekomunikace, automobilový průmysl, dopravu, IT. Prostě všechny ty, všechna tahle odvětví musí spolupracovat. Jedině tak budeme moci zavést takovýhle systém a přizpůsobit se aktuálnímu vývoji. Čili spolupráce je velice důležitá na evropské úrovni i mezi členskými státy. Pokud eh, to bude možné, všechny eh, členské státy EU by se měly zapojit do programu Sea Road. No, jelikož eh, jsme strávili tolik času hlasováním, nebudu moci zacházet do všech podrobností. Je to dlouhá zpráva. Mm. Ale zmínil bych každopádně jednu věc. Došlo k několika změnám oproti eh, s eh, dělení komise. Já bych chtěl eh, jít rychleji, ale jinak v zásadě souhlasím, úplně souhlasím s tím, co říká komise. A jako socialista nemohu dostatečně zdůraznit, že hm, nemůžeme zavádět žádnou novou technologii v EU, která by se nedostala ke všem evropským občanům. Nemůžeme zavést jakýkoliv nový systém, který eh, mm, by byl jenom pro bohaté eh, občany z bohatých členských států. Musíme se dostat k každému občanovi eh, v každé zemi EU. Všechny ve všech regionech, mikroregionech, všichni občané by měli mít prospěch z této nové průmyslové revoluce a z tohoto nového systému. Na to klademe eh, naši hodnot, eh, eh, důraz, v tom spočívá naše hodnota. Musíme zajistit stejnou ochranu všech občanů před nehodami. Hovořil jsem o trvalé udržitelnosti, konektivitě, jako o prioritách a rád bych poděkoval paní předsedkyni za to, nebo já bych zdůraznil, paní předsedkyně, že my jsme tady zdůraznili eh, zelený přístup. Je důležité myslet na životní prostředí a o snižování eh, zátěže eh, do životního prostředí. Nesmíme také zapomínat na bezpečnost a kybernetickou bezpečnost. Podívejte se na objem dat, která přenášejí takovéhle, přenášejí takovéhle vozidla. Nebo a někteří aktéři by mohli zneužívat tato data nebo i je eh, používat pro komerční účely a také pro navourávání se do systému. Já bych zdůraznil odstavec 15, jak ten změňujeme ETSI a eh, systém ETS G5 a mm, mobilní systémy, které existují, čili eh, systémy mobilních telefonů, ale eh, také zde odkazuji na systémy eh, budoucnosti. Eh, tam provedu nějaké změny na základě debat s experty z poslední doby. Musíme si uvědomit, že ty technologie spolu navzájem mohou komunikovat. A další odstavec, na který bych vás chtěl upozornit, je číslo 20. To jde dál než CITS. A bohužel se e, nám nepodařilo e, nalézt řešení, které by bylo přijatelné pro všechny e, strany a dosáhnout legislativního rámce, který by pokryval celou EU a zajišťoval vnitřní interoperabilitu. Potřebujeme legislativu, která by vytvořila rovné podmínky k, pokud jde o volný přístup k datum z vozidel, ale zároveň inovace, ochrana spotřebitelů a, a mm, svobodná, no, spravedlivá hospodářská soutěž. To by mm, mělo být zachováno. Nemám čas už hovořit o dalších aspektech. A některé další aspekty jsem také nemohl pokrýt, eh, takže tam dáme prostřednictvím pozměňovacích na, návrhů, jako například provoz ve městech, Eh, doprava ve městech, eh, eh, lidé, ty cyklisté a chodci, ty je třeba také zahrnovat. To jsou zranitelní účastníci silničního provozu ve městech. Kolegové, já jsem připraven na spolupráci, byl bych rád za tsunami pozměňovacích návrhů, to by ukázalo, eh, že by všichni, eh, všichni zajímala ta otázka. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Uj Haley. Než zahájíme diskuzi, dovolím si přivítat naše hosty. poslan- zástupce maďarského združení penzistů z celého Maďarska, z jejich parlamentního schromáždění, takže vás tady vítáme. Allez, nous ouvrons tout de suite le débat et nous... A teď už zahájíme diskuzi. Paní Virkunen jako první. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, děkuji našemu zpravodaji za návrh zprávy a prezentaci. Souhlasím s tím, že téma je to velice důležité, protože eh, Automobilový průmysl je vůbec nejvýznamnějším v Evropě a je velice důležité, abychom eh, byly eh, ve vedení v této oblasti. USA a Čína se rychle rozvíjejí, když se podíváme na jejich systémy ITS, takže je potřeba učinit další kroky ku předu, protože víme, že toto odvětví značným způsobem přispívá evropskému hospodářství, takže je velice důležité, aby automobilový průmysl měl možnost se dále rozvíjet za podpory digitalizace. Takže je třeba zajistit eh, možnosti eh, prosperujícího rozvoje do budoucna. Pokud jde o strategii komise, tak ta je velice dobrá, je to dobrý základ pro další práce v této oblasti. Hlavní prvky strategie jsou určitě vítány a ať už jde o používání těch eh, kooperativních eh, vozidel. Vidíme tam jasné prvky také směřující k bezpečnějšímu a čistějšímu prostředí. Pokud budeme moci využívat eh, nových prostředků digitalizace docílíme bezpečnějšího provozu, udržitelnější a efektivnější dopravy a dopravních systémů, protože to víme, že velice, více než potřebujeme. Roste totiž počet vozidel, které jsou, která jsou v Evropě provozována. Takže to je dobrá zpráva. Zároveň si myslím, že bychom měli trochu eh, nastavit tu zprávu ambiciozněji, měli bychom hovořit o konkrétních časových termínech, eh, čeho chceme dosáhnout. Já jsem pro eh, hybridní komunikační přístup, eh, například zkombinovat doplňkové komunikační technologie, zaměřit se na spolehlivost, propojení, to je potřeba zajistit. A co je velice důležité, a náš zpravodaj to také zdůraznil, Existují určité prvky, které potřeba ještě dobře zvážit, například kyberbezpečnost a ochranu údajů. Víme, že ochrana osobních údajů a soukromí je jednou z nejdůležitějších věcí v této oblasti. Uživatelé musí mít možnost své údaje kontrolovat, ale zároveň bych chtěla zdůraznit eh, stejnou věc, jakou řekl pan zpravodaj, a to je odstavec 20 kde je třeba najít způsob, jak bychom mohli zajistit, že zainteresované strany mají eh, přístup k údajům z vozidel což si myslím, že pro další inovace je důležité. A tady je třeba nastavit správnou roz, rovnováhu. Pokud chceme pozbuzovat v Evropě inovace, tak to prostě znamená, že musíme mít přístup k potřebným údajům, tedy i údajům přímo z vozidel. To je pro inteligentní dopravní systémy důležité. Také podporuji rozvoj nových s, s, rozvoj nových služeb a pilotních projektů, proto je potřeba zajistit zaručené financování. Komise musí zajistit, že automobilový průmysl bude plně nasazovat eh, služby CITS do roku 2019. Při implementaci strategie je třeba dobře nastavit pravidla, dobře je zvážit. Musíme tedy regulovat přiměřeně, ne příliš, eh, regulovat pouze tam, kde je skutečně regulace potřeba. Nejdůležitější je, abychom eh, podpořili prostředí a rámec, který bude prospěšný pro inovace. Nesmíme také podceňovat národní eh, legislativu a její aktualizaci v této oblasti. Víme totiž, že v řadě členských států národní legislativa není eh, příliš moderní, nepodporuje dostatečně inovace a tady bych chtěla vyzvat členské státy, aby učinili mm, eh, to, co je v jejich odpovědnosti, stejně jako další subjekty otázce. ITS musí být tedy naším společným úsilím a těším se na další práce s panem Spravodajem a dalšími kolegy. Věřím, že vytvoříme i za náš výbor dobrý příspěvek eh, k této strategii. Já bohužel eh, musím běžet na letiště, takže nemohu zůstat na celou diskuzi, ale mám zde aktivní kolegy, kteří se diskuze účastnit budou. Děkuji. Děkuji vám, paní Verkenen. Nyní pan Demesneker, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, já nejsem stínovým zpravodajem, ale vzhledem k tomu, že se jedná o takto zajímavou zprávu, tak jsem rád, že mohu vystoupit. Děkuji panu zpravodaji za přístup, který zvolil. Věřím, že Evropský parlament vyšle velice silný signál. Chceme být ambiciozní, chceme ukázat, že jsme průkopníky, pokud jde o spolupracující propojené dopravní systémy CITS. Systémy CITS mají zajistit efektivitu, bezpečnost a určitý komfort při cestování, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že je potřeba také zajistit, aby systémy fungovaly dobře v intermodální dopravě. Pan zpravodaj velice správně zdůrazňuje interoperabilitu, ochranu údajů, tedy osobních údajů v různých systémech, jejich vzájemnou propojitelnost a interoperabilitu. Potřebujeme právní rámec, který nabídne právní jistotu, která následně pomůže podporovat investice a úplně na závěr bych chtěl ještě podtrhnout to, že automobilový průmysl je ze své povahy mezinárodní, takže musíme hovořit eh, také s našimi mezinárodními obchodními partnery, tak aby mm, vzniklo spravedlivé prostředí. Mám ještě několik dalších podnětů, eh, které eh, přetvořím do pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane Demes Mekere nyní pan Van Wintenberg. Děkuji. Paní eh, předsedkyně, vystoupím anglicky. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za skutečně mimořádně dobrý návrh zprávy. Zcela jasně nastavuje správné priority a souhlasím s tím, že třeba zdůrazňovat ochranu soukromí osobních údajů, kyberbezpečnost a eh, technologie. A přesně to je v souladu s tím, co nám přednesl pan zpravodaj. Tato zpráva a pan zpravodaj také hovoří o tom, že komise musí nastavit adekvátní právní rámec pro to, abychom dosáhli celoevropské interoperability, tak jak o tom hovoří odstavec 20. S tím plně souhlasím a myslím si, že je potřeba být zde maximálně ambiciozní CITS mohou přispět k efektivnější, bezpečnější a udržitelnější dopravě. Je to dobrý, dobrá cesta ku předu. Je teď důležité, aby začaly být tyto systémy ve vozidlech implementovány. To už tady řekli kolegové přede mnou. Ale samozřejmě já podporuji zejména eh, liberální tržní hledisko, které si myslím, eh, že musí zajistit technologickou neutralitu. Tady musíme nechat trh, aby sám zafungoval, ten zvolí ta správná řešení. Nicméně bezpečnost uživatelů a občanů, to je samozřejmě pro nás eh, klíčové stejně jako pro jiné skupiny, takže musíme zajistit, abychom minimálně z dlouhodobého hlediska vždy eh, spolu vzájemně komunikovali. Během přechodného období musíme myslet eh, na to, jak nastavit správnou rovnováhu mezi vozidly eh, s možností propojení a s vozidly, které tuto možnost nemají. Měla by tu být tedy zpětná kompatibilita. To je pro nás velice důležité. A já jako autor eh, stanoviska za výbor IMKO eh, jsem eh, žádal ve svém stanovisku ochranu osobních údajů a soukromí spotřebitelů a chci poprosit komisi, aby opravdu zajistila řádnou implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů v této souvislosti, protože výrobci by nikdy neměli zpracovávat údaje z vozidel bez explicitního souhlasu majitele vozidla eh, či eh, jeho uživatele nebo řidiče. Takže toto eh, se musí podle mého odrazit ve zprávě pana zpravodaje. Dále bych chtěl ještě požádat o podporu současné výměny osvědčených postupů, například osvědčenými platformami. Eh, jsem pro pilotní projekty v oblasti CITS, které musí komise podpořit, to znamená, musí pro ně dát také adekvátní financování. A na závěr, paní předsedkyně, chci zopakovat, že tento návrh zprávy je eh, v podstatě v souladu s mým názorem a proto předložím jenom několik málo pozměňovacích návrhů, které se budou týkat zejména práv spotřebitelů a také technologické neutrality. Ale ještě bych chtěl říci, že podám jeden konkrétní specifický návrh k odstavci 21 o dialogu se sociálními partnery. Samozřejmě, že chápu, že pan zpravodaj ehm, je za SAD a proto tam dal tento odstavec o sociálním dialogu. Já ho vítám, ale zároveň si říci, že CITS a znamená, že musíme najít správnou rovnováhu mezi pozitivními a negativními dopady, které mm, to může mít na eh, podmínky zaměstnávání. Jsou tady výhody, protože to přispěje k, eh, k ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst, ale jsou tady i jiné, jiná odvětví, kterým můžeme situaci tímto trochu zkomplikovat a je potřeba i jejich uh, postavení na pracovním trhu obhájit. Jinak já ale vnímám tu zprávu velice optimisticky, což eh, politicky vyjadřuje i celá naše frakce, takže plně věřím, že budeme moci dále s panem zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji spolupracovat na tomto výjimečně zajímavém tématu. A doufám, že budeme spolupracovat stejně intenzivně, jak naznačuje i název této zprávy. Děkuji, pane Van Wintenbergen. A na ní paní Kilenen. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, tak předně jde tady o nový způsob myšlení. Je potřeba podívat se na dopravu úplně z jiného úhlu a vnímat kulturu služeb v kontextu dopravy. Podpořit intermodalitu ITS a přistoupit k věci z pohledu zákazníka. To si myslím, že opravdu potřebujeme. Chci poděkovat panu zpravodaji za návrh zprávy. Je to skutečně dobrý základ pro další práci, pro další diskuze tady v parlamentu. A myslím, že musíme spustit dialog zamyslet se nad tím, co naše zákaznice potřebují, co očekávají spotřebitelé od firm, jaké jsou skutečné potřeby regulace, co potřebujeme regulovat a co už regulovat není nutné, kde je potřeba eh, podpořit eh, rozvoj finančními nástroji. Myslím si, že eh, CITS je úzce propojeno s transevropskými dopravními systémy a s celoevropskými strategiemi. Souvisí to také s přeshraniční spolupráci, která je tady naléhavě potřeba. A systémy IT nám pomohou vyhnout se lidským chybám a dalšímu neefektivnímu fungování dopravních systémů. Kooperativní prvky v oblasti bezpečnosti, když eh, hovoříme o kyberbezpečnosti nebo každodenním provozu, to jsou důležité záležitosti a potenciál digitálních technologií a souvisejících biznesových modelů v silniční dopravě ehm, Znamená, že jsme vzájemně propojeni, ale přesto nespolupracujeme dostatečným způsobem. A myslím si, že ITS může být řešením které by nás propojilo, přispělo k větší automatizaci, snížilo spotřebu energie v dopravě, snížilo emise z dopravy, posílilo by to konkurenceschopnost celé Evropy, ale myslím si, že také potřebujeme eh, jasné financování a dotace v eh, jasně naformulované podporu pro všechny členské státy i na úrovni regionů, obcí, měst, eh, protože každý má trochu jinou potřebu a je potřeba do toho zapojit problematiku autonomních a kooperativních vozidel. Tak, abychom nešli proti úsilí o omezení uhlíkových emisí nebo zvyšování bezpečnosti provozu. Jde nám o to i tímto způsobem propojit evropské občany v novém způsobu myšlení a přístupu k dopravě. Současný eh, rozvoj je veden hlavně eh, tím, jak se rozvíjejí technologie a proto si myslím, že je potřeba eh, provést další studie ohledně lidských a společenských aspektů rozvoje technologií, aby při nasazování nových technologií nedošlo k nějakému poškození či podkopání eh, hodnot eh, v oblasti společenského eh, rozvoje. To, co nám ukazuje Kalifornie a Silicon Valley, je, že ti, kteří říkají, že něco nelze, by neměli překážet těm, kteří to chtějí zkusit. A já si myslím, že to je velice cená rada pro zákonodárce. Ode mě pro tuto chvíli vše. Těším se na další spolupráci s naším zpravodajem. Děkuji. Nyní pan Dalde, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodaji za velice dobrý návrh. My bychom chtěli zdůraznit tři body. Za prvé, silně podporujeme odstavec 12 o ochraně údajů a soukromí a také část o kybernetické bezpečnosti odstavec 14. Chtěli bychom ale ještě silněji říci, že tam musí být dobrá evropská koordinace a spolupráce. Druhá věc. Je důležité tam také eh, odkázat na Evropskou chartu pro přístupu, eh, o přístupu pro lidi s nějakým zdravotním postižením, aby tedy tento druh dopravy byl dostupný pro všechny občany. A dále odstavec 19 o intermodalitě. Myslíme si, že tam musí být také dobře zapracovány systémy vydávání jízdenek, aby tam byla opravdu zaručena ta mobilita od eh, dveří po další dveře. A také je důležité, aby se tam podpořily i třeba další způsoby mobility jako chůze nebo cyklistika. Děkuji. A nyní paní Marmotu, nebo ne, ona tak pan Dungrintu, ten chtěl jste se přihlásit o slovo? Hm, takže prosím. Ano, vy mě znáte. Já jsem blázen do aut. Mám devět automobilů, mám i závodní auta, mám i pár veteránů, dokonce mám i elektrické auto ale je jedno auto, které si nikdy nekoupím a to je to auto, které jezdí bez řidiče. Zkrátka, protože já rád řídím a já nechci být jako nějakým pasažérem v tom autě. Já jsem ten, kdo rozhoduje, kam to auto pojede. Takže já si myslím, že jsem naštěstí dost starý, už mi 54 let, takže doufám, že se nedožiju toho dne, kdy dojde k té velké revoluci a kdy budou jezdit auta bez řidičů takže já si užiju svůj sklonek života tím, že budu řídit svá auta a budu si zkrátka užívat svůj uh, život milovníka aut a řízení. Děkuji. Nyní, pane Longrine, mohli byste možná, možná budete překvapen, protože ta technologie se vyvíjí tak strašně rychle, takže se obávám, že se, pane Lundgrine, já vás, já teď s vámi hovořím, nevím, zda mě posloucháte? On mě, on mě neposlouchá, on nechce, nechce poslouchat, co mu říká paní předsedkyně, nemá sluchátka. A teď už si nasadil sluchátka pan poslanec. Takže, pane Lundgrine, já vám chci říct, že pokud milujete auta, tak budete milovat i ta auta budoucnosti, protože budou ekologická, budou dobře propojena a nebudete vůbec moci, nebudete vůbec muset řídit, nebudete muset nic dělat, jenom budete sedět vzadu a budete si také se seznámíte s novými lidmi, protože tam bude ten systém stílení aut, takže to bude... Takže jsem chtěla říci a teď pokračujeme nyní pan Koch. Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně, děkuji paní, eh, panu Rejlimu. Myslím si, že je to velice dobrá eh, zpráva i pěkně to doporu, doplňuje moji zprávu, o které budeme hlasovat příští týden na plénu iniciativy z vlastní iniciativy k bezpečnosti automobilů. Já si myslím, že toto může přinést ochranu spotřebitelům všem a nejenom těm, kteří jsou na tom dobře. Inteligenční, inteligentní komunikační a informační systémy, jak je tato zpráva eh, požaduje, jsou na místě. Myslím si, že je to dobrý krok eh, směrem k vysoce automatizovanému eh, řízení a doufám, že budu moci podat několik drobných pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, pane Bachu. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Tak já bych nejdříve poblahopřál Stejně jako kolegové, eh, myslím si, že je to dobrý, eh, dobrý eh, základ smysluplné zprávy. Je třeba se podívat trošku dopředu v rámci zprávy zásadní iniciativy. Je tam ale několik důrazů, které ještě třeba podtrhnout. Například u ochrany dat. Tam je třeba vycházet z údajů souvisejících s osobami, do budoucna mm, si budou data vyměňovat jednotlivá vozidla v rámci infrastruktury. A tam ta právní e, situace je ještě e, nejasná. A komu patří ta data, kdo e, má přístup k těm datům, kdo bude ručit za nějaký problém. Čili základní nařízení o ochraně údajů osobních je docela jasné, tam to není problém, ale tohle jde ještě nad rámec toho a souvisí to, e, souvisí to také s kybernetickou bezpečností, e, kde je teď spousta, bezp, spousta problémů. Hodně se tady soustředujeme na e, silniční dopravu a proto jsem také rád za článek 19, který se zmiňuje o multimodálních dopravních systémech. To by mohla být bezpečnost, budoucnost a sice propojení těch jednotlivých typů eh, dopravy. A myslím si, že tímto eh, způsobem můžeme eh, tu zprávu ještě obohatit. Děkuji, paní Meissner. Ano, já to řeknu velice stručně. Za prvé chápu Petra Lundgrena ježdění autem může být legrace. A jako liberálovi je mi jasné, že je důležité mít volbu a ne muset se odpo- jenom Eh, opírat o automatismus. Já si myslím, že je tady velká šance mít kooperativní systémy s inteligentními eh, dopravními systémy kombinované eh, a zejména na venkově to může být velký, velká výhoda. Já si myslím, že to je důležité a tam budu podávat pozměňovací směrové návrhy, možná pozměňovací návrhy. Musíme pamatovat právě na venkov. Máme spoustu regionů venkov, v Evropě, na které je třeba myslet. Děkuji. Já bych řekl akorát tři věci. Děkuji panu Ujhejmu za ehm, zprávu. Ehm, musíme trvat na čisté ehm, nízkouhlíkové dopravní budoucnosti, to znamená naplnit závazky COP21. Musíme bojovat s znečištěním. 65 tisíc eh, lidí umře předčasně kvůli špinavému vzduchu. Souhlasím s paní Meissner i s paní Glen. Mm, eh, potřebujeme inkluzivní mobilitu do budoucna, potřebujeme eh, dopravu přístupnou pro každého. A teď už 13% unijního rozpočtu jde na dopravu, to je docela dost, ale musíme se vyhnout fragmentaci v dopravě. Máme tady teď eh, takové eh, digitální eh, na takovou digitální propast naší společnosti, protože naše regiony se liší. Podívejte se na odlišnosti v mm, městské a venkovské oblasti, eh, potom generační eh, rozdíly, eh, mladí lidé mají chytré telefony, starší lidé jako já už ji třeba nemají. A tady může dojít k mezigeneračnímu rozdílu. Takže lidé tady hovoří o autonomních autech, ale ta ještě neexistují. Eh, Silicon Valley eh, nám říkali, že to bude trvat eh, nějakých deset let. Inteligentní propojené auto, no tak to možná bude už o trochu dříve. Ale tuhle otázku dat, to budeme muset řešit, kdo, komu budou ta data patřit. A kybernetická bezpečnost to je další důležitá věc. Jak zastavit kybernetické útoky a otázka odpovědnosti do budoucnosti. Když dojde k nehodě mezi člověkem a autoautem, kdo e, bude za to zodpovídat? To e, by e, mohla být velmi složitá situace. Je to složitá otázka. Děkuji, pane. A pan Kurec ještě chtěl vzít slovo. Děkuji, paní předsedkyně. U takovéhle technické otázky si vždycky Eh, eh, nemůžu pomoct a říct k tomu ještě něco. Eh, mnohokrát děkuji panu zpravodaji, je to skvělá zpráva a je to samozřejmě velice futuristické, to, co se zde dočteme. Ale znovu se musíme vrátit k tomu, co teď funguje už. Kolega Koch jasně řekl, že nějaká elektronická podpora řízení to funguje, zlepšuje to bezpečnost e-call a to je tam ale autonomně už zabudováno. A teď je eh, velká otázka, když budeme jezdit autonomně, nebo uh, budeme zavádět zlepšování telematiky tak, jak uh, dobrý je náš uh, satelitní navigační systém a jakou uh, přesností funguje. My říkáme ano, podívejte se, jeho azijský trh uh, už je mnohem dál než my. Byli jsme v Silicon Valley a ten navigační systém Američanů, no tak to taky používáme. A ta, ta i má otázka eh, na komisi. Jak eh, daleko pracujete eh, v tímto směru, jak se daří Galileu? Jak je přesný, je to 10 až 15 cm rozdíl? To jsou poměrně rozhodující věci. A paní předsedkyně Kary modely, tohle je přesně ta rozhodující věc, jak efektivně nakládáme se svojí energií. Budeme jezdit 200 km eh, po dálnici eh, a, a pak tam eh, najednou bude stavba a všichni zase zabrzíme a všechno to přijde jenom do brzné energie. Tyhle telematické systémy, to je, myslím, alfa a omega budoucnosti pokud chceme opravdu dosáhnout eh, své cíle úspory eh, oxidu uhličitého, eh, telematika, potom kybernetická bezpečnost, ochrana údajů, ale máme tady základní předpoklady. Naplnili jsme, splnili jsme své domácí úkoly. To je, myslím, základní předpoklad. Ale každopádně děkuji panu zpravodaj, skvělá zpráva. Děkuji, dívám se na DŽ Move. Prosím eh, o stručnost, pan van der Linde. Děkuji, paní předsedkyně. Já slibuji, že stručný budu. Nenom proto, že to, co jsem zde eh, vyslechnul, už eh, víceméně pokrylo to, co jsem chtěl říct. Komise velice vítá to, tento návrh stanoviska, protože si myslím, že, že, že nás to posiluje. Eh, při naší práci eh, další na tomto velice důležitém tématu, které je tak slibné pro naše občany. Uvedu dvě čísla. Hovořili jsme o bezpečnosti silničního provozu. 26 tisíc mrtvých na evropských silnicích každý rok. To je nepřijatelné. Druhé číslo. Až eh, miliarda eur ekonomických ztrát kvůli Eh, neefektivní dopravě a zácpám. To také není přijatelné. Myslíme si, že eh, tyhle systémy eh, spolupracující mohou pomoci řešit tyhle důležité otázky. Pokud jde o eh, strategii před, eh, vydanou už před týdnem, tak, eh, tedy před rokem, tak můžeme ji doplnit o následující. Za prvé konvergence všech těch spolupracujících automatizovaných a inteligentních systémů. Budujeme budoucnost, jak říkal pan zpravodaj. Samozřejmě ta strategie se zaměřuje na ten první krok, na ten prvek spolupráce Nicméně byla zde zmíněna i také platforma CTS. Eh, tam jsme vydali už druhou zprávu, eh, která souvisí s automatizací. Zároveň je tady iniciativa eh, pro rok 2030, ta byla vydána, a ta nedávno vydala a, zprávu o spojování těch různých součástí, těch různých prvků. Pokud jde o konkurenceschopnost evropského průmyslu v této oblasti, tam jsem trochu optimističtější. Samozřejmě, když hovoříme o automatizaci, tam je to poněkud eh, obtížné, těžko se soudí, jak se to bude rychle vyvíjet, ale když se zaměříme eh, konkrétně na eh, spolupracující inteligentní dopravní systémy, tak tady máme rok 2019, cíl, který široce podporuje jak průmysl, tak veřejné orgány a věřím, že tady máme eh, určitý eh, náskok oproti eh, jiným mezinárodním hráčům v této konkrétní oblasti. Mohu vám říct, že dnes bude rodina Sirot oslovovat nárůst na 16 zemí. Také eh, jsem slyšel, že zde potřebujeme více přeshraničního eh, testování. Ano, to se přesně děje na platformě Sea Roads. Také eh, zde máme veřejná prohlášení automobilového průmyslu, že bude jako standardní výbavu, to znamená pro všechny, uplatňovat systémy CITS, to bude standard ve vozidlech. Samozřejmě je třeba eh, udělat eh, ještě další věci. Pracujeme s odborníky na eh, klíčové aspektu ochrany dat. Také jsme udělali zásadní pokrok, pokud jde o přeshraniční zkoušky a také pracujeme na příslušné směrnici, která se zaměřuje na dvě věci, o kterých se zde hovořili to, hovořilo. Za prvé interoperabilita. Musíme eh, zajistit, aby to fungovalo eh, po celé Evropě, po, eh, u všech značek a přes hranice. A potom zpětná kompatibilita. Musíme navázat na to, co už existuje a musíme zabezpečit, zajistit investice. Už učiněné. Takže určitě si myslím, že bylo dobré zmínit tuto směrnici v zprávě. Děkuji. Euh, Děkuji. Vy jste hovořil o skupině na vysoké úrovni řízené DG Grow. Možná by bylo dobré, abychom jejich zástupce mm, přizvali na naše příští jednání, protože ta zpráva je opravdu velice důležitá, takže by stálo za to mít tady odborníky, možná při nějakém slyšení odborníky z DG Grow a z této skupiny na vysoké úrovni. A teď už bych eh, předal slovo eh, panu, předala slovo panu zpravodaji. Děkuji, jenom 30 eh, vteřin mi stačí, paní předsedkyně. Po této dlouhé diskuzi v podstatě nemám eh, co dodat ke své zprávě. Chci poděkovat všem skupinám za jejich rozhodnutí a stanoviska. Rovněž musím říci, že tedy cítím velikou energii pokračovat v současné práci v našem výboru, takže si počkám na vaše pozměňovací návrhy. I já některé z nich eh, po dnešní diskuzi vypracuji, takže ještě se spolu později uvidíme. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Termín pro pozměňovací návrhy je 21. listopadu ve dvě hodiny odpoledne. Pardon, omlouvá se paní předsedkyně ve čtyři hodiny odpoledne. Tak přece jenom ve dvě hodiny, říká paní předsedkyně. Teď si vyslechneme prezentaci o zdanění cestovního ruchu. Bude to prezentace Evropské komise. Máme vás tady, už vás vidím výborně, takže vítejte v našem výboru. Vy budete tedy prezentovat pracovní dokument Evropské komise. Pane Ulm Haley, vy budete mít eh, na starosti mm, TTF odbornou skupinu pro eh, zdanění odvětví cestovního ruchu, takže budete mít také informace mm, eh, z fóra o cestovním ruchu, které organizoval Evropský parlament. Všechny vás teď poprosím o stručnost, protože máme trochu spoštění. Takže ještě jednou pan Ujhejli. Ano, děkuji, opravdu vezmu to velice stručně, paní předsedkyně. Ta odborná skupina pro cestovní ruch, tak ehm, já vás průběžně informuji o posledním vývoji, takže dnes vás eh, budu informovat o tom nejdůležitějším, k čemu došlo. Eh, tentokrát eh, je ta informace pro poslance, kolegy poslance asi taková, že před měsícem paní Mata Sopolu eh, převzala vedení. Spolupracuje s komisařkou Běnkovskou, má vlastní oddělení a já v ní vidím skutečně vynikající partnerku, s níž mě měl, s níž eh, jsem měl možnost už v posledních týdnech spolupracovat, takže jsem velice ráda, že vede toto oddělení. Další důležitá informace je ta, že eh, Světový úřad pro cestovní ruch eh, se sešel v Číně, kde já jsem zastupoval jako obvykle Evropský parlament a tam zvolili pana Ola Sikasviliho Eh, Gorusejského člena za předsedu. My jsme lobovali jménem výboru pro dopravu. Já jsem poprvé před dvěma lety navrhl, abychom podepsali dohodu o spolupráci se Světovou organizací pro cestovní ruch a Doufám, že paní Dali a pan Tajány přijmou nového generálního tajemníka Světové organizace pro cestovní ruch v Evropském parlamentu během našeho plenárního týdne. Dále Evropský parlament zorganizoval velice důležitou akci o turismu. Proběhla přímo v parlamentu. Světový den cestovního ruchu byl, myslím, velice inspirující eh, akcí pro nás pro všechny. Sešlo se tam na několik stovek lidí, zástupců různých organizací, odborníci. Děkuji kabinetu pana Tajányho, ještě se o tom zmíním později. A pokud jde o estonské předsednictví, tak to zorganizovalo odborné fórum k cestovnímu ruchu, kde jsem také zastupovala Evropský parlament. Vystoupil jsem s prezentací našich cílů a priorit. A ještě bych eh, uvedl, že v Londýně všechny evropské eh, členské státy byly minulý týden zastoupeny při jiné akci, která se týkala cestovního ruchu. Byli tam přítomni všichni ministři, kteří mají cestovní ruch na starosti, což bylo velice důležité. Takže na tom bych své vystoupení uzavřel, jenom ještě dodám, že se nám podařilo dosáhnout následujícího. Existují mezinárodní organizace, které aktivně, aktivně působí v oblasti diplomacie cestovního ruchu, jsou tady i evropské organizace takového druhu a my jako Evropský parlament eh, jsme vždy zváni na veškeré tyto mezinárodní akce, což znamená, že jako parlament eh, jsme zastoupeni na všech těchto akcích, eh, čemuž dříve tak nebylo. To je velice dobrý posun. A teď tedy máme možnost na těchto akcích vystupovat. Proběhne také konference o cestovním ruchu v blízké době. Pokud máte zájem o informace, kontaktujte mě, prosím. A také bych vás chtěl informovat o tom, že v listopadu Evropská komise zorganizuje obvyklé výroční fórum pro cestovní ruch a jestli mě paměť neklame, bude to 28. listopadu, ale paní komisařka tam zve všechny zainteresované poslance, pošlu vám později podrobný program. A poslední, úplně poslední věc. Proběhla řada úspěšných pilotních projektů a já vám za vaši pomoc děkuju. Dostali jsme obrovské financování pro projekty v oblasti cestovního ruchu v rámci kulturní Evropy. Bylo to 1,1 milionu eur. Interrail projekt dostal 12 milionů eur, takže tímto vám děkuji za, za pomoc. A v příštích měsících. Evropská hlavní města cestovního ruchu jako nový projekt bude spuštěn, ale o tom vás budu informovat až eh, později. Děkuji, pane Ujhejli. A teď eh, si vyslechneme prezentace Evropské komise ke studii o daních v oblasti cestovního ruchu. My jsme si jako výbor o tuto studii požádali, abychom byli informováni o daňové problematice eh, v cestovním ruchu, což je mm, jaksi dimenze, kterou eh, obvykle neřešíme, spíše řešíme celoekonomický dopad, takže teď už předám slovo panu Kilamovi. Vidím ho, vidím, ano, výborně, takže zdravím vás eh, oba dva pánové. Vítejte v našem výboru a máte slovo přesně na 8 nebo případně 10 minut. A pouštím teď eh, stopky, protože máme maličko spoždění. Takže máte slovo. Takže máte slovo. Děkuji. Děkuji. Já to vezmu opravdu velice stručně. Stručně nás představím a pak eh, projdu eh, naše práci. Jsem Simon Kerry, jsem z, z PricewaterhouseCoopers, eh, věnuji se globálním daňovým záležitostem. Působil jsem i na ministerstvu financí jako poradce, jsem John Gillem, já jsem hlavním ekonomem v ekonomické sekci PVC. So the, um, the, the share of tourism. Takže podíl cestovního ruchu na globálně eh, se značným způsobem propadl v podstatě je mm, stabilizován v posledních pěti letech na zhruba 40% eh, globálního cestovního ruchu, ale před 20-30 lety eh, to bylo na 55%, tedy mnohem výšen. Počet turistů, kteří navštěvují EU, tedy eh, roste a mm, není proto žádné jednoduché jediné vysvětlení pro tento podíl na tom globálním odvětví cestovního ruchu. Ten trh roste globálně, lidé bohatnou a proto lidé cestují do mnohem vzdálenějších destinací a objevují se destinace nové. Ale jde také o rovnováhu cestovního ruchu v rámci Evropské unie, která se stabilizovala v posledních pěti letech a částečně to lze vysvětlit eh, určitými bezpečnostními záležitostmi v blízkých sousedních státech, to znamená, že lidé, kteří by se vydali ku příkladu dříve do Turecka, či Eh, oblastí severní Afriky se dnes spíše těmto cestám vyhnou a vyrazí na jich Evropské unie. Takže jsme svědky situace, kdy podíl evropského cestovního ruchu eh, na celosvětovém cestovním ruchu je stabilizován, ale počet turistů, eh, kteří do EU přicházejí, roste. Teď velice stručně ta studie, kterou jsme provedli v komisi, sledovala čtyři věci. Jednak eh, nabízíme eh, databázy o klíčových daních eh, v tomto odvětví v EU. Vybrali jsme si několik lokalit pro případové studie, provedli jsme k tomu ekonomické analýzy a z toho vyvozujeme určitá doporučení v oblasti daňové problematiky v cestovním ruchu a soustředíme se tam na ty turistické daně a poplatky, takže já bych potom tyto hlavní věci prošel. Pokud jde o tu databázi, tak ta bude v Brzku publikována. Tady vidíte konkrétní informace. Asi nepřekvapí, že vidíme velké rozdíly v daních v členských státech v této oblasti ať už jde o eh, korporátní eh, daně z příjmu, eh, daně z příjmu fyzických osob, daně pobytové či z odletu. Pokud jde o ty hm, pobytové daně, ty se týkají většinou využití ubytovacích služeb a globálně rostou i ve Spojených státech, v podstatě v Evropě je to, jsou to dvě třetiny členských států, které nějakým způsobem pobytovou daň účtují, někdy i ve značné výši, většinou je to eh, buď to na pokoj nebo na eh, každou ubytovanou osobu. Teď eh, stručně k DPH protože to je velice důležitá daň pro tento sektor. Jak víte, tak většina členských států už má sníženou sazbu DPH pro služby, které souvisejí s cestovním ruchem, to znamená ubytování, doprava, restaurace, pohostinství a tak dále. Eh, tady už není příliš prostoru dále daň z přidané hodnoty v této oblasti snižovat. Například u ubytování eh, už polovina členských států uplatňuje vůbec nejnižší povolenou sazbu DPH. Teď bych se soustředil mm, na daňové systémy eh, ve třech konkrétních, velice úspěšných turistických destinacích. To jsou ty naše případové studie. Vzali jsme si Kypr jako celou zemi. To je velice zajímavá destinace, protože má velice nízké daně eh, vůbec, eh, ale i v oblasti cestovního ruchu a vláda diverzifikovala cestovní ruch snaží se distancovat od těch destinací, které jsou čistě eh, koupání eh, u moře, snaží se podporovat luxusní cestovní ruch, eh, cestovní ruch i vnitrozemí. Pak jsme využili regionu Baleárských ostrovů, Malorku, Menorku a tam mají poměrně silnou autonomní, regionální autonomii a lokální daně. Je to experimentálně eh, zajímavá oblast, protože tam eh, zavedli nedávno udržitelnou daň z cestovního ruchu, což je daň podobná té, která tam fungovala už před 15 eh, lety, ale po roce fungování byla z různých důvodů zrušena, takže jsme porovnávali obě tyto daně, tu starou a novou a mm, podle informací můžeme říci, že po zavedení daně Eh, protože ta daň jinak prezentována je i také jinak vnímána. A třetím eh, Třetí případovou studií je město Paříž, která také eh, uplatňuje řadu daní v oblasti cestovního ruchu. Tady je sektor ubytovacích zařízení nesmírně důležitý. Airbnb, HomeAway a další podobné platformy jsou tam velice silné. Paříž Eh, chtěla vybírat eh, pobytovou daň eh, ne přímo od turistů, ale od těchto platform, takže o tom se také zmíníme v našich závěrečných doporučeních. Já bych teď prošel některé hlavní ekonomická zjištění, k nímž jsme ve studii dospěli. Takže Ekonomická stopa cestovního ruchu na ekonomickém hospodářství je opravdu značná. Je to od 5% evropského HDP, je to zhruba 5% evropského HDP, ale je tam rozsáhlý dodavatelský řetězec, a když to vezmeme v potaz, tak se dostaneme až na 10%. V zemích, jako je Řecko, je cestovní ruch představuje až 18 eh, hospodářství země, tedy nesmírně důležitý. Co je důležité eh, pro to, aby eh, lidé zůstali jako turisté na území EU? Je to předně cena, ale nejde jenom o ceny hotelů, ale i související služby, restaurace, pronájem vozidel, ale jde také o kvalitu, která je velice důležitá a kvalitou máme na, mý, kvalitou máme na mysli sociální rozvoj, infrastruktura, kvalita celkového životního prostředí. A díky kombinace toho vznikají jedinečné destinace, o které mají turisté zájem. Pobytové daně jsou obecně spíše nižší eh, od eh, v podstatě je to v řádově v několika eurech na osobu a noc, to znamená, že to nejsou daně nebo poplatky tak vysoké, že by jakýmkoliv způsobem odrazovali eh, turisty. Ale v destinacích, kde je slabší ta poptávka, kde eh, tam ty kvalitativní prvky, některé z nich chybějí, tak tam už samozřejmě může ta daň v cestovním ruchu, včetně té pobytové, sehrát nějakou roli. Teď eh, pokud jde o doporučení z naší zprávy, tak asi stojí za zmínku, že když eh, turisté cestují eh, z třetích zemí do EU, tak co je důležité, je vnímat tam úlohu směného kurzu je potřeba, aby Evropa zůstala, nebo je dobré zvážit eh, situaci tak, aby Evropa zůstala atraktivní destinací. A to, co z Evropy činí eh, zajímavou destinaci, mohou být jiné faktory, než eh, které se projevují u jiných turisticky zajímavých destinací na světě. A ještě něco eh, k těm daním bych doplnil. Je důležité, jak je daně nastavená, jak je zpravována. Když se podíváme zpátky na Balárské ostrovy, tak eh, ta poslední dan byla velice dobře eh, skonzultována dopředu. Výnosy z této daně jsou vázány účelově opět na cestovní ruch, vrací se tedy do rozvoje cestovního ruchu takže ta eh, daň je mnohem eh, jaksi lépe přijímána než ta předchozí. Pobytové daně eh, jsou odpovědnosti jednotlivého poskytovatele ubytovacích služeb, to znamená hotely mají zapovinnost je vybírat, ale samozřejmě určitou výzvou jsou tady ty platformy sdíleného bydlení, kde tedy vyvstává ta otázka správného výběru daní a tady se začíná situace zlepšit například eh, v té Paříži, kde tyto platformy jsou velice silné a kde začaly vybírat ty daně eh, sami místo poskytovatelů. A protože už nemáme čas, tak eh, už nebudu zmiňovat další doporučení, protože máte naši zprávu písemně k dispozici. Děkuji. Merci beaucoup pour... Ano, velice děkujeme za tuto prezentaci a teď otevíráme debatu. Takže pan de Grande, pan Pascal, máte slovo. Na dvě minuty. Děkuji, vemu to stručně. Chci vám poděkovat za tato vystoupení. Bylo mm, obecně pojaté, ale já bych chtěla říci, eh, já už jsem to zdůrazňoval dříve v našem výboru, že eh, naštěstí eh, naše smlouvy jsou dobře naformulovány, a předcházíme tam harmonizaci v daňové oblasti. Takže vlastně to, co má dopad na daňové záležitosti, naštěstí zůstává i nadále v kompetenci členských států. Do této oblasti spadá i cestovní ruch, což je velice důležitý zdroj eh, příjmu v řadě zemí, což platí pro mou zemi, pro Španělsko, kde je silný cestovní ruch a který pro nás je vlastně úplně prvotním, prvořadým odvětvím a Samozřejmě se snažíme maximálně rozvoj tohoto odvětví podporovat, aby nedocházely k poklesům. Otázka eh, daní, eh, zda může zatraktivnit eh, či naopak poškodit zemi a její atraktivitu z hlediska cestovního ruchu, tak všichni víme, že daně jsou samozřejmě nastaveny v různých sazbách, a ty sazby jsou pak důležité. Zda jsou dobře nastaveny tak, aby příliš nezatěžovaly v tomto případě tedy poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu. Já jsem eh, proti eh, těm eh, typicky turistickým daním, které se objevily poprvé ve, ve Spojených státech amerických. kde se zohledňují eh, ekologické dopady. Vy jste zmiňovali eh, Balearské ostrovy, to, že tam byla ta pobytová daň nejprve zavedena, pak zrušena a znovu zavedena, ale ono se jednalo spíše o eh, ideologickou záležitost, protože tam byli nejprve socialisté, kteří za, zavedli, pak přišla EPP, ta ji zrušila a teď ji znovu socialisté zavedli. Já si myslím, že zvyšování sazeb pro poskytování turistických služeb znamená, že budeme pod sebou podřezávat větev, protože země, která má takto silný eh, cestovní ruch a tolik přispívá k tvorbě pracovních míst, HDP a bohatství, eh, tak eh, musí pracovat na tom, aby neodrazovala turisty protože to nejsou hotely, které se stanovují ty daně. Samozřejmě ty jsou v tom nevině, ty jenom mají za povinnost stanovené daně od turistů vybírat. Na vině jsou, jak si bych tak řekl, úřady členského státu. Děkuji, paní předsedkyně předsed... Je tak, to je skutečně opravdu velice krátká řečnická doba, paní předsedkyně, skoro jsem se nemohl dostatečně vyjádřit. No, bohužel mm, nemáme příliš času na tyto body, protože jsme pozadu, takže není paní Bilbao. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím eh, začít tak, že nejprve eh, poděkuji eh, Belbau za to, že v roce 2018 bude hlavním městem Evropy a zvu vás srdečně do našeho města, které mezi nejhezčími v Evropě. Pokud jde o otázku cestovního ruchu v Baskicku, tak pro nás je to nový fenomén. V podstatě Baskicko je objevováno ter- mm, turisty z celého světa teprve v posledních eh, letech, protože dříve jsme si procházeli skutečně velice tíživým obdobím. Pokud jde o výši daní, jednotlivé daňové sazby, tak to je skutečně diskuze, která je teprve otevřená a co mohu říci, je, že v místech, kde je obrovský příliv turistů, tak se začínáme eh, zamýšlet nad tím, zda bychom přece jenom nezavedli nějaké eh, daně, proto ne, abychom snížili příliv eh, a počet turistů, kteří zase jiným způsobem přispívají k rozvoji našeho území, ale abychom nějakým způsobem udrželi kvalitu a dospěli k udržitelnému cestovnímu ruchu, takže můžeme hovořit o tom, zda daň má být vyšší či menší, ale myslím si, že cílem musí být udržitelnost a zajištění určité kvality eh, služeb v cestovním ruchu. Myslím si, že v některých oblastech se tímto způsobem neuvažovalo a masivní cestovní ruch tam způsobil obrovské škody. Každopádně, co bych tedy co bych chtěla ještě říci k těm doporučením, je, že pokud eh, někdy budou mít hotely povinnost vybírat určité daně, tak to musí být nastaveno eh, v takové sazbě, aby eh, to aby to byl výnos, který bude následně účelově vázán a zase na daném území využit. Jsou tady totiž území, která jsou atraktivnější, území, která se snaží vybírat daně pro udržení dosavadní kvality. Zkrátka je potřeba nastavit minimální pravidla harmonizace na evropské úrovni. A myslím si, že ty daně skutečně musí být v oblasti cestovního ruchu účelově vázané. Madame Arnout. Děkuji paní Bilba, není paní Ornu, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně, pokusím se být stručná. Ve zprávě eh, vidíme, že ty nízké turistické daně přitahují turisty. Já si nejsem jistá, ale mám takový základní, mám takovou základní otázku. Kolik stála tato studie? Kolik, kolik se zaplatili daňoví poplatníci za tuto studii kterou provedlo PVC. Já se nejsem úplně jistá, zda ta studie je užitečná. Chceme na evropské úrovni věci harmonizovat, ale tohle je věc, která záleží na jednotlivých členských státech. To se rozhodují sami, jejich samozprávy. A říkáte, že existují noví operátoři jako Airbnb, ale to jsou vlastně pouze platformy a oni se snaží ze všech sil, aby nemuseli, aby se nějak vyhnuli placením těchto turistických daní. My se snažíme nějakým způsobem e, dostat pod kontrolu, ale je to obtížné. Takže mě by zajímalo, nebo já bych chtěla, aby všichni tito operátoři, všichni ty subjekty v tom turistickém ruchu e, platili nějakou daň a o tom by měla být nějaká studie. Já už jsem o tom hovořila dříve. Chci říci, že Problém eh, s těmi daněmi existuje, ale hlavní problém, který ohrožuje cestovní ruch v Evropě, tak to je bezpečí turistů, protože třeba ve Francii teď už nedokážeme za, uh, úplně zaručit 100% bezpečnost pro turisty, kteří eh, přijíždějí do Francie. Já si myslím, že by bylo dobré také třeba zadat studii na toto téma. Dále si musíme uvědomit, že opravdu záleží na každém členském státu, aby zaručil bezpečnost turistů. Děkuji. Nyní paní Evans, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, já vítám tuto zprávu. Mm, já jsem zastup, zastupuji Wales a je to opravdu velice aktuální, tato studie, protože právě ve, um, velšská samozpráva bude mít nové pravomoci právě v oblasti udávání uvalování daní, takže my teď vedeme konzultaci, veřejnou konzultaci, jaké daně by se mohly nově zavádět. A mezi těmi čtyřmi takovými hlavními favority byla právě i ta turistická daň. Samozřejmě, že to je velice kontroverzní, probíhají velké debaty, také je tam opozice vůči tomuto návrhu já si myslím, že, by, že třeba ty benefity snížit DPH jsou jasné, ale co se týče té turistické daně, my se bojíme, že Wales by najednou byl znevýhodněn eh, v porovnání třeba s Anglií, Skotskem nebo jinými zeměmi, které jsou v podobné poloze, které mají podobnou polohu a které nemají tuto daň. Zde se ve vaší studii říkáte, že je důležité zdůrazňovat jedinečnost turistické destinace. Samozřejmě, že Wales je takovou jedinečnou destinací a my se snažíme vyřešit tyto otázky konkurence a toho, že, nebo chceme zabránit tomu, aby turisté jezdili jinam kvůli tomu, že zavedeme nějakou turistickou daň. Také je dobré mm, zamyslet se nad tím, aby cestovní ruch byl udržitelný, o tom jsme už také několikrát hovořili v naší pracovní skupině. A také je naprosto zásadní, jak se využívají potom ty peníze, které při, které vyplynou z těch turistických daní. Je důležité, aby se podporovala udržitelnost v cestovního ruchu v těmi penězi, aby to nakonec vlastně neplynulo někam jinam, třeba na marketing, což nepomáhá udržitelnému cestovnímu ruchu. Myslím si, že máte zde pádné důkazy, ale zároveň i mnoho otázek, které z toho ještě vyplývají. Děkuji. Děkuji, paní Evans. A já se teď obracím znovu na naše odborníky, aby se pokusili mm, odpovědět na dotazy. A já mám také eh, otázku. Mě zajímá mě, jak jste, eh, jak jste vypočítávali, kde jste brali ty výpočty, nebo z čeho jste vycházeli při těch výpočtů, co je základem. Například říkáte, že tam vycházíte ehm, z počtu Eh, hotelových pokojů, ale jak to tedy děláte, když je to ten systém Airbnb? To znamená, jaká přesně je ta vaše metoda? Protože třeba u těch platform obytovacích tam je dost těžké to nějakým způsobem vypočítávat. Takže můžete říct, jakou metodu jste použili? Máte slovo na dvě minuty, já omlouvám se, mm, protože pak nás ještě čeká prezentace další studie, takže nemáme tolik času. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji za slovo. Ano, ta daň, ten poplatek z ubytovací kapacity, mm, jde zkrátka o to, že když eh, přijede turista, tak je zapsán do speciální knihy. A co se týče Airbnb, tak tam to záleží vlastně na těch jednotlivých eh, pronajímatelích, zda platí z nějaké poplatky za ty turisty nebo ne. Ale turisté možná občas zjistí, že na konci platí více, než čekali, ať už se tedy odhlašují z hotelu nebo z nějakého jiného ubytovacího zařízení, protože tam je ještě ta daň. Mm, většinou se to vypočítává, takže to je podle pokoje, podle počtu osob, je tam výjimka pro děti a je tam také, jsou tam také různé výjimky nebo snížené sazby pro delší dlouhodobé pobyty. Takže na základě toho se to všechno vypočítává. Uh, ještě bych chtěla reagovat na některé další otázky. Takže například neznevýhodní ta daň nějakou konkrétní destinaci oproti ostatním? No, podle našich e, důkazů to vypadá, že je to velice nízce pravděpodobné, protože ty daně většinou bývají nízké e, v porovnání s tou celkovou cenou e, toho pobytu, takže většinou to nemá nějaký velký dopad. Eh, zkrátka turisté započítají tu daň do, toho, do té celkové daně. Takže ta daň je velice, většinou bývá velice nízká a je to započítáno do těch celkových cen, takže většinou to nemá tak velký dopad. Ale třeba u těch středomorských destinací, kam se jezdí za mořem a za sluncem, tak tam možná to může mít větší dopad, protože tam obecně panuje větší konkurenceschopnost mezi jednotlivými um, subjekty, které nabízejí ty pobyty. No, s těmi ubytovacími zařízeními. Já bych ještě chtěl možná zdůraznit dvě věci. Hovořili jsme o tom, o té jedinečnosti destinací, mm, to znamená, je tam důležité zdůrazňovat i ten environmentální nebo kulturní kontext. Já si myslím, že některé destinace by měly mít právo stanovovat si vyšší poplatky z různých důvodů. Myslím si, že by bylo dobré, aby některé regiony mohly navýšit tyto turistické daně, aby využili tyto příjmy. Samozřejmě tam musí být transparentnost a je důležité, nebo je problémem u těchto poplatků bývá to, že právě nebývají eh, příliš transparentní. Někdy se třeba tomu říká, že to je jakási, jako jakýsi environmentální poplatek, ale ne, nebývá to tak vždy, že to pak plyne na ty náklady spojené s životním prostředím. A pak bych ještě chtěl říci, že ta daň bývá nízká, takže i její celkový dopad na ekonomiku je nízký. Globálně řečeno můžeme říci, že i, i, ty, i ty výběry této daně jsou poměrně nízké a musíte pochopit, že turisté jsou poměrně takový velice pružní v tom, jak si vybírají destinace. A pokud třeba by byly velké rozdíly mezi eh, evropskými a mimoevropskými destinacemi v ceně, tak eh, turisté se velice lehce rozhodnou, že pojedou mimo Evropu, pokud by tam byl nějaký velký, mm, pokud, pokud by tam byl nějaký velký rozdíl. Ale je pravda tedy, že tyto poplatky mají v rukou členské státy. Ano, děkuji za prezentaci této první studie a budeme teď pokračovat druhou studií, která je, je to vlastně studie, která byla pro právní, nebo jedná se o pra, eh, pracovní dokument útvaru komise a jedná se o námořní cestovní ruch. Vítám zde eh, zástupce komise, který bude hovořit o námořním cestovním ruchu a také o různých problémech, kterým čelí v Evropské unii a budete hovořit zejména o tom, že eh, je důležité hovořit o harmonizaci v oblasti přístavu, bezpečnostního vybavení a tak dále. Vy jste také eh, ředitelem odboru pro modrou ekonomiku a pro námořní plánování generálním ředitelství komise, takže nás čeká prezentace tohoto komisu a dávám vám sedm minut. Stačí vám to? Děkuji. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní, presi, paní předsedkyně, velice vám děkuji. Ehm, svou prezentaci povedu v angličtině, pokud mi dovolíte. <clears throat> Já jsem si prezentaci připravila v angličtině a bude to i možná rychlejší, když mám jenom 7 minut. Eh, tento pobřežní a námořní cestovní ruch je jeden z pěti sektorů, který byl eh, identifikován jako sektor, který má dobrý, dobrou, eh, dobré možnosti pro další růst. To komise identifikoval ve svých dokumentech v roku 2014. V roce 2014 jsme také přijali speciální strategii, evropskou strategii pro větší růst a zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu která má posílit konkurenceschopnost a udržitelnost tohoto sektoru a má také otevřít jeho potenciál pro další růst a vytváření pracovních míst což jsou tedy obecné cíle Evropské komise. Mezi čtyřmi pilíři máme například eh, snahu stimulovat eh, výkon a konkurenceschopnost, také podporovat dovednosti inovace, posílit udržitelnost a samozřejmě také maximalizovat eh, dostupné finance z fondů EU. Pokud se podíváme na konkrétní sektor pobřežní a námořní cestovní ruch, to je vlastně třetina celé té e, námořní ekonomiky, zaměstnává je 3,2 milionu lidí a vytváří 183 miliard e, eur e, v hrubé přidané hodnotě. Pokud se podíváme konkrétně na tento podsektor námořního cestovního ruchu, tak vidíme, že lidé, 36 milionů lidí velice často Eh, se věnují plavbě na lodích, eh, kaja, kajaku, mm, plavbám, eh, jach, jízdě na jachtě, potápění a tak dále. V evropských vodách je, nebo plachtí 6 milionů lodí, k tomu se pak ještě vrátím. Pak ten celkový obrat čárterových plaveb v Evropské unii je zhruba 6 miliard eur a 20 tisíc pracovních míst. A evropské mariny mají obrat, který se odhaduje asi na 4 miliardy eur a zaměstnávají zhruba 40 tisíc až 70 tisíc lidí. Je to dost těžké říci přesně, protože tyto mariny, tato kotviště často fungují jako malé a střední podniky a také nejsou často využívány celý rok, eh, takže je dost těžké to přesně vypočítávat. Nicméně tento sektor také čelí několika význam výzvám. Zaprvé vidíme, že Eh, se zvyšuje, eh, za, za poslední deset let se zvýšil průměrný věk eh, kapitánů jacht se 45 let na 55 let, takže ti mladí lidé nepřichází do této profese z různých uh, důvodů. Dále životnost jachet je zhruba 30 let a teď končí životnost, sice tedy ta uh, životnost byla většinou prodloužena na 40 let, to jsou takové ty plastové um, lodě. Ale teď vlastně vidíme, že končí životnost mnoha, těmto, mnoha těchto uh, plavidel. Já se pak ještě k tomu dostanu, protože zase s tím jsou spojeny různé problémy a různá možná řešení. Také vidíme, že lidé chtějí, turisté chtějí uh, rozličné způsoby, jak trávit uh, svůj volný čas. Chtějí také třeba využít různé digitální um, přístroje nebo různé digitální nástroje, jako jsme třeba v tom před chvilkou hovořili u toho CITS a tak dále. Eh, takže hlavní výzvy. Za prvé licence kapitánů jachet, dále bezpečnostní vybavení na lodi, rozvoj kotvišť a různých eh, aktivit a také recyklace lodí. Takže za prvé licence pro kapitány jachet. Eh, existuje tedy rozvinutý čártrový biznes, lidé už nechtějí kupovat jachty, chtějí si je pronajímat. Tento sektor eh, zřejmě poroste. Nicméně ty licence ehm, kapitánů jachet, včetně těch soukromých, nejsou automaticky uznávány po celé Evropské unii, což má samozřejmě dopad v tom, že eh, se snižují ehm, příjmy, protože pokud třeba firma chce v hlavní sezóně najmout více kapitánů, tak ehm, je to velice obtížné, pokud eh, ta licence není uznávána v jiném členském státu. Takže existují určité projekty, které porovnávají ty licence, například tam se porovnává životopis nebo že, um, porovnávají se ty konkrétní dovednosti, ale to se jedná pouze o několik členských států, které to dělají. Paní Odorode Kariér vede takový pilotní projekt, který se teď chystáme zahájit, aby tam byly nějaké společné jakési osnovy pro mm, přípravu kapitánů jachet. Tady je takový obrázek, vidíte, že jsou zde vlastně dvě lodi a ten eh, kapitán je, eh, může, může být lodivodem pouze jedné lodi kvůli své licenci, i když ty lodi jsou naprosto stejné. Další problém, který eh, je, je spojen s bezpečnostním zařízením na palubách, protože tam máme národní pravidla, mezinárodní pravidla, pak pravidla státu vlajky a pak samozřejmě také pravidla um, té oblasti, kudy ta loď chce plout. Takže někdy hmm, je tam vlastně, jsou tam různé požadavky, takže to také musíme se na to podívat v rámci jednotného trhu. Takže buď učiníme doporučení členských států, aby neuplatňovala národní práva, pokud eh, um, jsou splněná pravidla eh, státu vlajky, anebo aby tam byla určitá minimální společná pravidla pro celou Evropskou unii. Netýkalo by se to ani tak legislativy, spíše stand, nebo, nebo pak je tam ještě to řešení standardizace pravidel. Třetí bod je dev, eh, další rozvoj kotvišť, je to mm, vlastně mm, něco jako máme čas, eh, mm, parkoviště na ulicích, tak ta kotviště slouží tedy pro lodě. Často jsou ve formě malých eh, nebo středních podniků. Je dost těžké nějak sjednotit. My jsme chtěli založit určitou platformu, ale je dost těžké vůbec eh, získat účast těch marín maríny mohou velice silně využívat digitalizaci, mohou to být tedy v budoucnosti inteligentní maríny, mohou také využívat eh, nebo mohou být využívány pro další zájmy pro vnitrozemí. A také se může řešit i to, že se nebudou využívat pouze v těch hlavních sezónách, takže jsme třeba nabízeli různé takové mm, speciální eh, stezky pro turisty, které budou podporovat eh, poznávání kulturního dědictví <clears throat> nebo budou kombinovat různé ty produkty. A nakonec poslední problém. Eh, každý rok zřejmě v Evropě skončí životnost asi 80 tisíc lodí. 2000 těch lodí hm, je, tam je provedena demontáž, ale ten zbytek lodí, ty jsou zkrátka někde ponechány, někde reznou. Není tady žádná celoevropská strategie jak využívat nebo jak zacházet s těmito loďmi, které zkrátka ten majitel pak někde nechá. Ehm, takže je důležité, aby se to řešilo na celoevropské úrovni, to by také bylo, navíc by to přispělo i do toho, do té kapitoly oběhového hospodářství. Studie má rovněž různé závěry, ale vlastně už bych opakoval pouze to, co jsem řekl, takže svou prezentaci ukončím. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní zahájím debatu. Mám přihlášky. Monte Grandes. Eh, velice stručně, prosím, nemáme mnoho času. Máte slovo. Děkuji. Děkuji autorům zprávy a opravdu je to zpráva eh, velice obsažná a velice zajímavá. Všichni víme, že cestovní ruch v pobřežní oblasti a námořní cestovní ruch přináší obrovské příjmy pro země, které mají tyto příležitosti, ale jak už jsem říkal, říkal předtím já a i paní Bilbao, například město Bilbao nemá třeba nejpříznivější povětrnostní podmínky, ale je to město, které dokáže přitáhnout díky gastronomii a pamětihodnostem a tak podobně. Já bych chtěl poukázat na jev, ke kterému dnes dochází, a to jsou negativní jevy související s cestovním eh, ruchem v pobřežních eh, oblastech. Jsou to eh, skupiny, organizované skupiny, zejména mladých turistů, kteří přijíždějí na různé opilecké dýchánky a um, eh, důsledkem toho bývají různé projevy vandalismu, chuligánství a tak dále. A pak eh, jde o také daňové úniky v této oblasti, v oblasti cestovního ruchu, to znamená eh, poskytování služeb na černo za uměle snížené ceny je to tedy nelegální turistický eh, ruch, který eh, představuje nekalou hospodářskou soutěž oproti běžným třeba ubytovacím zařízením, které řádně platí daně. Eh, další jev, ke kterému dochází, je odmítání turistů. Jsou tady velká města, která jsou velice atraktivní pro turisty a Eh, kde už turismus se dosáhl takové eh, úrovně, že eh, je vhodné ho, ho omezovat. A panuje samozřejmě obrovská debata, zejména v těchto velkých turistických městech, o tom, jakým způsobem zvládat místní hnutí obyvatel, kteří jsou proti současnému přílivu turistů. A pak ještě turismus eh, výletních eh, lodí, to samozřejmě je opět eh, oblast poměrně výnosná pro mm, řadu zemí. Ale je třeba si uvědomit, že to je turismus, který není příliš eh, jaksi napojen na další využívání služeb eh, na pobřeží, protože to je, eh, jsou to většinou lodě zcela soběstačné, takže často způsobují pouze zátěž prostředí a už nikoli v další přínosy. Madame Děkuji, paní Bilbao. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tuto studii, která skutečně přináší celou řadu cených informací. je tady jedna věc, která mě velice zaujala a která je tam zapracována, a tak bych se chtěla eh, na ní do budoucna zeptat. Eh, já jsem také ve výboru pro rybolov a tam řešíme otázku rozvoje turismu, včetně námořního turismu a je jasné, že je potřeba, aby tento cestovní ruch eh, Eh, koexistoval eh, samozřejmě i s eh, rybářským sektorem, kde si přejeme větší diverzifikaci. V posledních letech prochází obtížným obdobím kvůli snižování kvót, kvůli určitým omezením, pokud jde o působení v tomto sektoru. A tak řada rybářů nás žádá, abychom jim pomohli docílit větší diverzifikace, aby se mohli zapojit i do oblasti námořního cestovního eh, ruchu. A eh, vy jste o tomto vlastně vůbec eh, nehovořil, vy jste hovořil o dopadech na pracovní místa, na, hovořil jste o problémech a doporučeních, tak jste vlastně neudělal žádnou analýzu tady tohoto propojení mezi rybářstvím a námořním cestovním ruchem, protože já si myslím, že to je velice důležité říci si, jakým způsobem by námořní eh, sektor mohl mít pozitivní či negativní eh, dopad na rybáře. Madame Bilbao, Madame Meissner. Děkuji, paní Meissner. Děkuji. Já to řeknu poměrně, eh, ne, ne, ne, ne, odvážně, ale eh, stručně. Tak za prvé, eh, ráda bych tu prezentace byla velice zajímavá, doufám, že ji bude schopni rozeslat všem. To bylo vynikající. A potom samozřejmě námořní turistika, to je velice důležité. Je to součást agendy modrého růstu. Víte, že já jsem pro integrovanou námořní politiku a integrovaný přístup v rámci agendy modrého růstu. A je zřejmé, že my eh, máme velký zisk z té námořní turistiky. Lidé rádi jezdí na lodi, to je v pořádku, ale máme tady také určité problémy se životním prostředím a, a prostředím a eh, prostorovým plánováním na moři. Eh, my zodpovídáme jako výbor pro dopravu, abychom vždycky se nějak vyjadřovali k integrované námořní politice. To jsem chtěla zdůraznit. Děkuji, pan Telička. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady z eh, vnitrozemské země, ale eh, ta studie mm, mm, opravdu pro mě byla fascinující. Pro mě tohle je prostě eh, jiný způsob dopravy a nevím, proč by se to mělo považovat za něco jiného než automobily a letadla. Tady nehovoříme o turistice, ale o, o volném pohybu osob a služeb. Fascinující je, že vy eh, dokážete eh, eh, říci, že mm, tady je loď například, která jede z Chorvatska, budete poskytovat z ní služby na italském pobřeží, ale nemůžete si pronajmout to tež v Itálii. Na druhou stranu, to je možná absurdní příklad, protože se to možná netýká těchto dvou zemí, ale logické to není. Myslím si, že to není otázka té lodi, ale vašich dovedností a služeb, které poskytujete. A potom ten dopad na cestovní ruch. To je více než marginální, protože tohle už není turistika pro vysokopříjmové skupiny, protože jachtu si můžete přijmout 10, nějakých 20, 30 lidí si může pronajmout a, a pak je to poměrně laciná turistika. Takže během vaší prezentace jsem měl takový eh, pocit, eh, eh že máte určité, určitý rastek ambicí ohledně toho, co s tím dá udělat. Protože jste několikrát hovorili o tom, že alespoň já bych vám doporučil eh, trošku větší ambicioznost trošku větší odvahu a, a návrhy, eh, které by eh, překonávaly ty bariéry. Eh, myslím si, že tady v parlamentu budete vždycky vítáni se všemi těmi dopady, na které nechci, které nechci podceňovat. Musíme se jí pořád, pořád se, musíme se jí, paní Arnotu. Děkuji, pane předsedo. Když jsem si přečetla tento pracovní dokument, tak jsem si uvědomila, že chcete racionalizovat situaci, ale ano, musíme eh, se obezřetně eh, stavět k dumpingu, k sociálnímu dumpingu. v námořních fiskálních uh, rájích se hodně staví. Takže uh, velice těžko se uh, vytváří, eh, tady eh, se vytváří nějaká srovnatelná situace. Máme mm, tady eh, nefér konkurenci, nespravedlivou konkurenci, mm, pokud jde o kamionu nebo o ředitele, řidiče kamionů z Polska třeba. Čili co se tady bude dít, když tam je subsidiarita? V každé zemi jsou tady odlišné potřeby. A Ono samozřejmě závisí na jejich zeměpisné poloze a podmínkách klimatických, ty se velice liší. České státy musí stanovit určité priority. Mají jistě e, velké zkušenosti v tomto. Děkuji vám. A nyní e, dostává slovo e, řečník, aby schrnul toto v několika minutách. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to dokážu říct velice stručně. Paní Bilbao, já teď eh, nebudu probíhat, eh, probírat eh, politiku Evropské komise, takže k té vaší druhé poznámce. Rekreační rybolov nebo rybolov jako takový se velice stručně zmiňuje tady v tom dokumentu pracovníku komise. My jsme také rádi eh, za tu studii eh, výboru pro rybolov eh, k, roli, k rozvojící se roli tohoto sektoru. Také v rámci Evropského námořního a rybolovného fondu máme pod poměrně důležitou mm, mm, Eh, obálku pro CLLD, to znamená rozvoj vedený eh, na úrovni obcí, to znamená, kde se zaměřují na eh, diverzifikaci rybolovného profese, rybářské profese, to znamená, že se tady hovoří o různých gastronomických cestách, kde si ulovíte rybu na nějakém pobytu a pak vám ji udělají restaurace a tak dále. Jestli chcete, můžu vám k tomu poskytnout eh, blížší informace. Paní Majsner, děkuji eh, za eh, připomínku k modrému růstu. To si velice vážím. Pane Teličko, kolegové už říkali, že celá řada věcí bude tedy potržena, když komise bude připravena s tímto přijít. Čili tady se zabýváme různými možnostmi. Legislativa v této oblasti by byla opravdu velice eh, složitá vzhledem k eh, těm různým věcem. Nicméně pracujeme tady na harmonizaci eh, těch věcí, mm, například tím, že zavedeme nějaký společný standard a kdybychom mohli doplnit určité kvalifikační požadavky, například požadavky k určitým podmínkám na moři, nějaké místní poznatky a tak dále aby tady byly opravdu skutečně společné požadavky. A vy jste říkal správně, že to narušuje ten vnitřní trh, já jsem to řekl velice stručně. Nicméně eh, ten eh, pracovní dokument zaměstnanců eh, popisuje podrobně tuto problematiku. Děkuji, pane Limane. Hmm. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je dohoda o letecké dopravě mezi ES a Spojenými státy americkými. Myslím, že pan Nielsen nám eh, k tomu může eh, v tuto problematiku uvést několika slovy. Eh, Děkuji. Já zastupuji kolegyni Griffin, která nemohla dorazit má jiné povinnosti. Víme, že v oblasti letecké dopravy trvá tato dohoda nebo se uzevírá na 10 let, eh, takže je tady tato formální eh, vazba která se opírá o Lisabonskou smlouvu. Více podrobností najdete v textu, který předkládá paní Griffin. Její postoj je takový, že je potřeba tuto dohodu podpořit. Děkuji. Děkuji. Pan Van de Kamp, chcete vystoupit, prosím? Ano, pane předsedo. Já prostě dělám svoji práci. Děkuji vám mnohokrát. Já zcela se zpravodajem eh, jsem eh, v kontaktu a souhlasím s ním, že eh, tuto smlouvu můžeme vnímat velice pozitivně. Napadají mě několik věcí a mám proto dvě otázky. Za prvé, Eh, jsem tady eh, viděl, že v roce 2000 eh, letecký provoz mezi EU a Spojenými státy byl 61% celkového objemu letů na světě a v roce 2015 už je to 38%, takže vidíte, že světový letecký provoz se přesunul do jiných částí světa a Mm, nastávající bilaterální dohody se státy Perského zálivu eh, se tohoto budou týkat docela jasně. Eh, za druhé, eh, v mezičase americké ministerstvo dopravy se pokusilo řadou omezení v oblasti leteckého provozu od, tedy izolovat trh ve Spojených státech. Nicméně ministerstvo eh, teď eh, po veřejném připomínkovém eh, řízení stáhlo své návrhy i z kongresu, takže se chci zeptat, to znamená, že věcně se nic nemění, pokud jsem to dobře pochopil. Je to tak? A za třetí, jak to vypadá s tím zákazem laptopů? Je to tady v tomto obsaženo, nebo je to nějaká úplně jiná záležitost? Děkuji. Madame Foster, vous voulez parler? Paní Foster, chcete vystoupit? Nikoliv, takže půjdeme dál. Termín pro pozměňovací návrhy je 21. listopadu ve 14 hodin. Takže obracím se teď na komisi. Chcete vystoupit? Nikoliv? Dobře. V pořádku. To nevadí. Takže jdeme znovu dále. Teď bych poprosila o vypnutí webstreamu, protože přejdeme do zasedání, které povedeme za zavřenými dveřmi. To znamená, ti z vás, kteří nemají právo se trvat, máte jednu minutu.